styky předsedů zasedání, ale to eh, eh, pro, pro jaksi eh, pořádné řešení by bylo hlasovat o méně návrzích, o méně zákonech. Za prvé, pokud jsem jednostranicky, tak mi to prosím napište konkrétně, co tím máte na mysli, abych se na to mohl podívat a mohl bych na to reagovat. Reagoval jsem možná příkře, protože tady zazněla slova, která nebyla. V pořádku byly to formulace, které podle mě nejsou v souladu s parlamentárním kodexem. A ostatně eh, bych také mohl říci, že jsme už, eh, bych byl také rád, kdybychom měli eh, více času pro hlasování, pro rozpravy, až do pátku klidně. O tom bychom také měli více řečnické doby ale víme, že eh, na druhou stranu chtějí všichni co nejvíce zkrátit eh, tady jednání ve, Štrus- ve Štrasburku. A eh, na okraště poznamenám, že v Bruselu hlasujeme mnohem méně než tady, takže i to by mohlo sloužit k nápravě. Ale teď bych tuto debatu ráz ukončil, abychom mohli přistoupit k vysvětlení hlasování. Nejprve vysvětlení hlasování týkající se zprávy Fernandez a pospíš, Paula pospíšil jako první pane předsedající na úvod chci říci že gratuluji k tomu jak efektivně vedete schůzi aby zde zazněl i opačný hlas. a nyní k samotnému vysvětlení. já jsem podpořil rozpočet evropské unie na příští rok i když je navýšen o ten eh, miliard eh, eur a je třeba toto vysvětlit i pro naše voliče a naše občany v české republice. tím